Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně a milí kolegové, máme začátek dneska trošku se spožděním, ale přesto už bych rád začal a to z jednoduchého důvodu, protože nemáme dostatek času. Paní Lichtenberger, bylo to už přihlášení do, do diskuze. Paní Lichtenberger, okamžitě můžete mít slovo. Mám prozbu. Eh, od 9 do půl jedné bychom měli hlasovat o těch pozměňovacích návrhech, te, návrzích, kterých je asi 2000. Zítra bychom měli hlasovat do půl jedné a nemohli bychom přesunout kapitolu týkající se rozpočtu na dnešek. Můžeme se o to pokusit. Jaký bod pořadu jednání to prosím vás byl? Ano, můžeme to udělat v pořádku. Takže je to bod 22? Ano, v pořádku. Takže to uděláme před zasedáním, eh, uzavřeným zasedáním koordinátoru mezi 6 a 7 hodinou. A nyní tedy přejdu ke eh, upravenému pořadu jednání. Máme zde několik korektur. Takže nejprve dnes po slyšení v 18 hodin 10 se budeme zabývat předlohou právní služby. Tam se jedná o stanovisko eh, o lhůtách u soudního dvora. Zítra přímo po hlasování na téma ochrana dat, obrana eh, zpráva pana Fosse, bod 23. A pak tady máme bod pana Berlinguea. Tady se jedná o evropské fondy a to uděláme zítra po bodu 17. A navíc ještě tady musíme uh, vzít právní případ před soudním dvorem. Jedná se zde o případ imunity pana Štádlera. Musíme to posunout, protože pan Štádler je nemocen a odevzdal omluvenku od lékaře, takže po bodě 6 dnes eh, vezmeme na návrh paní Lichtenberger bod týkající se rozpočtu. Nyní tedy, pokud nemáte nic dalšího k prvnímu bodu, přecházím k bodu 2. Připomínám, že jsme pozváni jakožto členové právního výboru, abychom se účastnili akce paní Reding, která bude zítra odpoledne vystupovat ve výboru LIBE a bude to program, stokholmský program. Bylo by docela dobře, kdyby někteří členové mohli zítra odpoledne přijít na toto zasedání výboru Libe. Chci znovu připomenout, že zítra budete potřebovat vaše elektronické karty pro hlasování. A teď tedy schválení zápisu ze schůzí 6. a 19. listopadu. Dokud ne, pokud nebudeme mít žádné námitky do konce naší schůze, Považuji to za schválené. A dnes tedy mezi námi vítám pana ministra Luko za kyperské předsednictví, který dnes krátce před Vánoci přednese zprávu spojenou eh, s hodnocením kyperského předsednictví. Srdečně vítám, pane ministře, máte slovo. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, Pane předsedo, vážení poslanci, nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za tuto příležitost s vámi promluvit o výsledcích kyperského předsednictví a o tom, čeho se nám podařilo dosáhnout v druhém pololetí roku 2012. Kyperské předsednictví se zaměřovalo především na vytváření lepší Evropy. Evropy, která by byla efektivnější pro své občany a také pro naše sousedy. Co se týče soudní spolupráce v občanských věcech, tak v této oblasti se zaměřím eh, nejprve na přeskum nařízení Brusel 1, což je takový základní kámen pro soudní spolupráci o občanských věcech tomto nařízení jsou pravidla, která se týkají eh, přesuzování mezinárodní jurisdikce. A toto nařízení má sloužit také k vymáhání soudních rozsudků v celé Evropské unii. A díky spolupráci s vámi jsme také dokázali navázat na práci předchozích předsednictví a dokončili jsme jednání a finalizovali jsme změny tohoto nařízení. Ten definitivní návrh byl potom přijat na poslední radě ministrů pro vnitro a spravedlnost a 11. prosince byl tento návrh tedy podepsán předsedajícím, eh, předsednictvím a také předsedou parlamentu Šulcem a já bych teď ještě chtěl poděkovat eh, vám všem a zpravodaj panu Zvěvkovi za výbornou spolupráci v těchto jednáních. Kyperské předsednictví se také podařilo projednat obecný eh, přístup na zasedání ministrů týkající se vzájemného uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Návrh tohoto nařízení pro evropské občany je také velmi důležitý. Byla to jedna z priorit našeho předsednictví. Proběhla k tomu celá řada schůzek na úrovni pracovní skupiny. Naším cílem bylo vytvořit komplexní právní rámec, který by zahrnoval všechna ochranná opatření, tak aby ta, která to, které je přijato v jednom členském státě, platilo i eh, v jiných a zlepšila se tím ochrana občanů a abychom tím také zajistili volný pohyb těchto opatření v Evropě. Toto bylo. Toto byl poslední eh, článek legislativního balíčku. Jehož cílem bylo posílení práv obětí v Evropské unii. Doplnila se tím také směrnice 99 z roku 2011, která se týkala ochrany v trestně právní oblasti. Na poslední eh, radě ministrů 7. prosince potom ministři schválili obecný postoj a teď můžeme očekávat, že nadcházející irské předsednictví v této práci bude pokračovat s výhledem na přijetí co nejdříve v příštím roce. Nyní mi dovolte, abych se zmínil o návrhu návrhu o obstavení účtu, kde jsme čelili několika překážkám, se kterými se potýkají věřitele, když se snaží vymáhat přeshraničně své pohledávky. Toto nařízení by mělo vytvořit jednotný evropský postup pro tyto přeshraniční případy. Nicméně tam budou velmi důkladně naformulovaná ustanovení, která by měla zajistit dostatečnou míru ochrany dlužníků ale přitom umožnit eh, věřitelům vydání evropského rozkazu, který by měl zajistit prostředky na účtu v jiném členském státě. Kyperské předsednictví je toho názoru, že by tento nástroj mohl také přispět k posílení hospodářského růstu, protože by se tím usnadnilo vymáhání pohledávek přes hranice a tím také se podpořil, podpořil obchod se v různých členských státech. A vzhledem k současným hospodářským problémům v Evropě jsme tomu věnovali zvláštní pozornost. Uspořádali jsme několik schůzek pracovní skupiny, která se tím zabývala. Proběhlo první čtení toho návrhu komise a druhé čtení keperského návrhu už také pokročilo. A už jsme měli také příležitost o tom diskutovat na neformální radě ministrů, která se konala v Nikozi v červenci a následně také na zasedání rady ministrů v říjnu. Výsledkem této práce bylo potom přijetí politických pokynů na poslední radě ministrů v prosinci. Tady jsou eh, stanoveny politické cíle, které spočívají v tom, že má vzniknout jednotný evropský postup pro vydání příkazu. Nicméně to bude platit pouze pro přeshraniční transakce a současně tady budou eh, pojistky, které by měly bránit zneužití tohoto příkazu. A dále eh, rada poukázala na potřebu vykompenzovat eh, práva věřitelů zprávy dlužníků. Přijetí tohoto politického dokumentu by mělo na pomoci pokroku při příštích debatách o tomto návrhu. Tyto dva návrhy nařízení související s také s sporům o manželské městí a e, spory v rámci registrovaných partnerství byly iniciovány během kyperského předsednictví. S návrhy přišla Evropská komise již v březnu 2011. Týká se to sporu mezi bývalými manželi a registrovanými partnery v přeshraničních e, případech. A kyperské předsednictví těmto dvěma návrhům přisoudilo také prioritu. My jsme naplánovali dvě nebo dvoudenní zasedání pracovní skupiny a dále také jednu konferenci, která se konala v říjnu v, na Kypru. Jedním z řečníků, která tam, eh, jedním z řečníků, který tam vystoupil, byla vaše zpravodajka Alexandra Tain. Tam se diskutovalo o těchto dvou návrzích a Třetí čtení revidovaného textu, který eh, připravil kyperské předsednictví, bylo také dokončeno. Během všech těchto schůzek eh, bylo dosaženo podstatného pokroku. Došlo také k přiblížení eh, rozdílných stanovisek a na poslední radě ministrů členské státy vyslovili souhlas s politickými pokyny u obou těchto návrhů, což podle nás povede k tomu, že příští jednání posunou tuto eh, věc eh, dopředu. Tyto politické pokyny se týkají soudní příslušnosti v, v sporech o majetek manželů a také eh, se to bude týkat uznávání soudních rozsudku budou následovat také politické pokyny pro následnictví a dále budeme zkoumat to, do jaké míry tyto politické pokyny si se promítnou také do toho náboru o registrovaných partnerech. Kyperské předsednictví zahájilo také debatu o návrhu nařízení o společném evropském právu prodeje. Zatím jsme probrali přílohu 1 tohoto návrhu a podle eh, rozhodnutí Rady ministrů, které bylo přijato v červenci, tak asi víte, že to byla otázka zvláštního zájmu protože to bude mít eh, velký dopad na všechny zainteresované strany. A kyperské předsednictví si uvědomovalo, že je potřeba eh, mít dostatek času na vyhodnocení tohoto návrhu, vzhledem také k očekávaným eh, výsledkům, proto aby všichni měli příležitost vyjádřit svá stanoviska k tomuto návrhu a my jsme tomu pozorně naslouchali. A nyní bych se chtěl zmínit o víceletém finančním rámci a návrhu nařízení programu Spravedlnost. Tady bych chtěl poukázat na to, že Rada se částečně zhodla na mm, společném postoji již v červnu 2012. To se týkalo prakticky celého textu s výjimkou dvou věcí. Jednak jsou to rozpočtové částky a za druhé to byla otázka související s tím, jestli některé aspekty protidrogové politiky by také měly spadat do toho programu Spravedlnost. Co se týče rozpočtu, tak eh, probíhají horizontální jednání a u té protidrogové politiky pokračují ještě zahájená jednání a my pořád doufáme, že se nám podaří nalézt řešení do konce roku. Na základě rozhovoru se zpravodaji z výboru Libe a Jury to vypadá, že Evropský parlament má shodné stanovisko jako rada u celé řady otázek, včetně toho, že je kladen zvláštní důraz na odbornou přípravu soudců. Rada v reakci na usnesení eh, Evropského parlamentu z března 2012, které se týkalo odborné přípravy soudců, také eh, vyhodnotila tuto oblast jako prioritu Všichni se asi shodneme na tom, že odborná příprava soudců je velmi důležitý prvek. který by mohl přispět ke zlepšení společné evropské kultury. Nemělo by se to týkat pouze soudců, ale také státních zástupců, advokátů a dalších právních profesí. Když hledáme akce pro financování, tak by je vždy měla před, předem vyhodnotit Evropská komise na základě určených kritérií. A tato kritéria by měla zahrnovat i vyhodnocení nebo posouzení evropské přidané hodnoty. Vzhledem k výborné spolupráci mezi parlamentem a kyperským předsednictvím byl eh, prakticky okamžitě zahájen trialog a bylo dosaženo velkého pokroku. Již se konaly dvě schůzky, eh, které probíjely tento návrhu a bylo dosaženo zhody u celé řady věcí. Dále k e-justice, tady eh, jsme... Za, v průběhu kyperského předsednictví jsme vydali třetí vydání, eh, nebo zahájili, spustili třetí vydání portálu, který, což bylo zrealizováno tedy v říjnu a byly tam doplněny nové funkce. U tohoto portálu jsme eh, prosazovali, podporovali především tyto okruhy. Za prvé eh, migraci z webových stránek EJN, eh, e pokud je o obchodní a občanské spory, na evropský portál e-justice, počáteční dohoda o migraci webových stránek EJN pro trestní věci na evropský portál e-justice. Podle dohody o migraci databáze příslušného, příslušných evropských soudů z Evropského atlasu Eh, soudu pro eh, občanské věci. Opět šlo o migraci tedy na eh, portál e-justice. A dalším bodem byla strateg- komunikační strategie, jejímž cílem bylo zvýšit počet návštěvníků na portálu e-justice. Naplánovali jsme na rok 2013 zvláštní propagační kampaň, která jejíž součástí bude reklamní kampaň v odborném tisku a dalších publikacích a také strategické činnosti na podporu tohoto portálu, který mimo jiné eh, bude, eh, bude mít reklamu také na sociálních platformách a eh, v audiovizuální podobě. Další propagační činnosti v průběhu Evropského roku občanů v roce 2013 jsou zatím v jednání. Rád bych vám připomenul, že legislativní návrh týkající se e-justice eh, má Evropská komise předložit začátkem roku 2013. Na tento návrh čekáme s velkým zájmem. Eh, také slouží za zmínku, že současný akční plán k e-justice, který byl schválen v roce 2008, vyprší koncem roku 2013. Proto v příštím roce, kromě průběžných činností, proběhne také celá řada jiných aktivit, které se budou týkat nových legislativních návrhů a přípravy nového akčního plánu pro období po roce 2013. Nyní jednotný patent ten eh, nespadá do mé kompetence, ale myslím, že bych je měl také zmínit a dotknout se tak práce vašeho výboru a jejich výsledků při dokončování této věci. Chceme poděkovat panu Lenemu, eh, Rachimovi a Baltasaremu. Bez jejich pomoci bychom nebyli schopni dospět do tohoto historického okamžiku pro Evropskou unii. Dvě obě nařízení byla dnes přijata Radou pro životní prostředí a očekáváme, že eh, předsedové je podepíšou zítra. Jediné, co zbývá, je tedy ratifikace dohody o jednotném eh, soudu, což, jak doufám, proběhne, jak plánováno, 18. února příštího roku. Na závěr bych vám rád vyjádřil poděkování za úzkou a konstruktivní spolupráci v průběhu celého kyperského předsednictví, která nám umožnila přiblížit se společným cílům, ke kterým patří posilování společného prostoru svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. Děkuji mnohokrát za pozornost a budu se těšit na případné dotazy. Srdečně děkuji, pane ministře, za tuto působivou bilanci a také za spolupráci. Právě nyní, v posledním týdnu, jsme já a zpravodaj při podpisu toho nařízení Brusel se tímto zabývali a dneska jsme také, nebo tento týden máme v úmyslu podepsat tyto patenty, což jsou tedy dva úspěchy, na které můžeme být hrdí a představují opravdu velký milník. Je to také spojeno s tou skutečností, že každé předsednictví, které bude předsedat v druhé polovině, má problém, protože má prakticky jenom tři a půl efektivní práce, nikoli šest měsíců k dispozici dispozici. Já si myslím, že vy jste mohli dokázat a docílit značných úspěchů a proto chci jménem našeho výboru srdečně poděkovat. Jsou nějaké přihlášky do diskuze s právou paní, pana ministra Luky? Tady už prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mohu se připojit jenom k tomu, co jste právě teď řekl. Skutečně je třeba dnes zdůraznit,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 po několika měsících můžeme hrdě říci na adresu kyperského předsednictví, že to, co se zahájilo společně s parlamentem, mohlo být dokončeno díky výborné spolupráci a koordinaci. Byly schváleny důležité dokumenty, které jsou důležité pro fungování vnitřního trhu, jak jste řekl, pane předsedo. Je to velice dobrý příklad, mnohokrát děkuji a vše nejlepší nejlepší do další práce. Teď paní kolegyně Tajn. Ano, také bych se chtěla připojit k díkům na adresu kyperského předsednictví. Dostali jsme se v obou spisech opravdu velice daleko a jsem velice vděčná za to, že eh, kypřané se ukázali velice otevření ohledem na registrované partnerství. Také konference v Nikozi, ta byla podle mého názoru velice důležitá a musím znovu zdůraznit, že to bylo opravdu velice zajímavé, když se tady dostává eh, ještě dodatečná možnost na volbu soudců u soudního dvora. A pokud jde o trialog, o příslušné směrnici, dostali jsme se velice daleko, i když ten trialog byl extrémně obtížný. Musím říci, že jsem ani tolik neočekávala od vašeho předsednictví, protože jste malá země, ale vy jste překonali sami sebe, především v těch oblastech, kde jsem spolupracovala také já. också gärna framföra Také já bych chtěla poděkovat jménem Aldy. Všichni vědí, že Kypr je malá, hezká země ve Středomoří, ale Všichni jsme měli pocit, že Kypr je malý. Myslím si ovšem, že po tomto předsednictví si změníme názor na Kypr. Není jenom malý a krásný, ale je to velice důležitá evropská země protože jste to zvládli během tohoto předsednictví dosáhnout tolik úspěchů, to je opravdu v mnoha ohledech velice průkopnické. Dlouho se čekalo na řešení, my jsme to nyní dokázali Trvalo to velice dlouho, ale teď v podstatě po celá desetiletí uvidíme stopu kyperského předsednictví. Malá krásná země, ale velice důležitá země pro Evropu. A nyní můžeme konstatovat, že eh, teď, když se blíží předsednictví Kypru ke konci, tak můžeme opravdu hovořit o úspěších, například společný asilový balíček, který bude brzy uzavřen OSN a potom ještě celá řada dalších oblastí, které vaše předsednictvo ovlivnilo. Já si myslím, že všichni budeme dlouho vzpomínat na Kypr jako na důležitou evropskou zemi. Tedy srdečně děkuji ještě jednou a přeji vám takové eh, odpočinutí po tomto náročném předsednictví. Pane ministře, chcete odpovědět? Žádný další eh, člen parlamentu se nepřihlásil do diskuze. Pane předsedo, eh, obvykle eh, člověk eh, se omlouvá za to, co nezvládl, co nestihl, takže já jsem opravdu dnes pohnut vašimi slovy. Já jsem velmi šťasten, že se nám podařilo dosáhnout toho, co jsme slibovali. Jsme opravdu malá země, A e, nad rámec, e, kromě toho tedy, že jsme dostali určitých výsledků, e, doufám, že jste se mohli těšit i tradiční kyperské pohostěnosti, tedy ti z vás, kdo navštívili naše zemi. Jde, myslím, o společný, náš společný cíl Evropa jako prostor svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. Děkuji. Ještě jednou srdečně děkuji, pane ministře, byl to velice krásný příspěvek. Přeji vám také veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a sice teď bychom vlastně měli mít eh, zprávu paní kolegyně Dagmar Rodberend. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. protože jsem byla vlastně zpravodajkou v tomto výboru pro služební řád, tak si myslím, že toto téma je v současné době v podstatě již vyřízené. Já považuji za přiměřené, abychom na konci roku stručně ještě o tomto bodu pohovořili a chci vám říci, kde se momentálně nacházíme. Přála bych si, abych vám mohla skutečně říci nějaké napínavé novinky. Já jsem v předminulém týdnu hovořila se stínovými zpravodaji, kteří byli velice kolegiální a příjemní a v té hektické době kladli celou řadu otázek, co je tam vlastně nového. Hodně novinek nemáme, ale mezi tím k určitým změnám došlo. Já bych o tom chtěla stručně pohovořit, tedy kde se v současné době nacházíme. Nejsou tady žádné novinky ze strany rady, nedošlo k žádným oficiálním jednáním eh, s předsednictvím rady, nebyly žádné trialogy během kyperského předsednictví, tam nedostali žádný vyjednávací mandát a členské státy při rozhodování o víceletém finančním rámci chtějí vyčkat na to rozhodnutí a 22. 23. listopadu mělo padnout rozhodnutí, jak to bude vypadat, jaký bude prostor pro řešení dalších otázek. Ale nyní se podíváme na to, co se stalo 7. stane 7. a 8. února. Další kroky jsou tyto. Kyperské předsednictví ku konci svého předsednictví dnes tedy eh, zaslalo zprávu o pokroku eh, Koreperu. V této zprávě je málo změn oproti zprávě předchozího předsednictví. Jsou zde některé malé body, které už prakticky zamýšlelo vyřešit dánské předsednictví. Tam vlastně není jasné, jaká většina tam existuje, co kon, k tomu contract agents. Všechno je poněkud jinak, než jsme si odsouhlasili. Samozřejmě se tady jedná také o výpočet metody, nebo jak se to maximálně může vypočítat Jedna věc je obzvláště hezká v té zprávě o pokroku a to vám přečtu v originále, protože se to vztahuje na důchody a všichni jsou toho názoru, že věk odchodu do důchodu, který navrhuje komise, by měl být vlastně v pořádku a teď to přečtu anglicky. Link. Avšak eh, pojitko mezi věkem odchodu do důchodu a dobou dožití očekávanou délkou života by mělo být zajištěno eh, a penalizace včasného, předčasného chodu důchodu měla být zrušena. Členské země, které by rády spojovaly očekávaný dožití s věkem odchodu do důchodu, to je z oblasti fantazie. Já si myslím, že e, vlastně mnohé členské země takto mohou vytvořit celou řadu pracovních pozicí. A pokud jde o redukci personálu, tam se hovořilo o té redukci pětiprocentní a komise je toho názoru, že by to mělo být minimální redukce. Pravděpodobně ve zprávě z 22.12., který bude, která bude přijata co nejdříve, ta tedy byla vzata na vědomí a popisuje pouze momentální stav úvah a všeobecný přístup rady. Tam vlastně nejsou žádné vyjednávací mandáty, takže jsme se dostali stejně daleko tam, kde jsme vlastně byli před osmi měsíci.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 se, bude, se sejde pracovní skupina v irskému předsednictví a potom pravděpodobně velice rychle bude organizován trialog. Alespoň v to doufám. My všichni víme a známe ty regulé relativně dobře a už dlouho je nám jasné, že část toho služebního řádu, která i nadále platí, byla změněna v roce 2004 a ta se týká metody přizpůsobení platu a a solidárního odvodu. My všichni víme, že oba tyto faktory jsou v zákoně a vlastně v roce 2012 eh, tato ustanovení končí. To znamená, od roku 2013 nebudeme mít žádné metody, nebude mít také žádné nové zákonodárství a to znamená, že od 1. 1. 2013 nebudou žádné solidární odvody. Komise Maroševkovič se 30. listopadu obrátil na předsedu parlamentu pana Šulce a pana Mavrojanise a vyzval Koreper aby se postaral o prodloužení této metody a prodloužení solidárního odvodu o jeden rok, samozřejmě do té doby, než bude nová legislativa v platnosti, aby se zajistilo, že v lednu nedojde k automatickému přizpůsobení platů díky tomu, že tady nebudou právně odpočitatelné solidární odvody. Tím se Koreper zabýval na své schůzi před chozím týdnu ve čtvrtek, v tom týdnu před Štrasburkem a po diskuzi, která probíhala eh, podle toho eh, různým způsobem, podle toho, kdo vystupoval od rána do večera, takže tady došlo k tomu názoru, že solidární odvod by se mohl sice prodloužit, ale metoda se nedá prodloužit. Já si myslím, že je to v podstatě taková hračka. Nám všem je jasné, že v dubnu, v květnu nejpozději budeme mít novou legislativu a od června, července se to bude nově počítat a já si myslím, že je pod naši úroveň toto říkat a vůbec o tom eh, diskutovat. Přesto musím, abych byla korektní, o tom dis, eh, informovat. Členské země proto nemohly předložit žádnou kvalifikovanou většinu. Jediná možnost eh, pro prodloužení té solidárního eh, odvodu, eh, proto aby se to neobjevilo v tom odpočítatelném odvodu od prvního první, to byl Belgie a Lucembursko, Velká Británie nebyla pro prodloužení, já si myslím, že ve skutečnosti tomu bylo tak, že to chtěli jenom zkomplikovat, jak říkají novináři, z dobře informovaných kruhů jsme se nejenom já, ale i ostatní dozvěděli, že jsou nějaká eh, hlavní města, tedy členské státy, které tento efekt v médiích nepovažují za špatný, že by tedy došlo k tomu pětiprocentnímu snížení. Přesto ovšem to nevedlo k tomu, že eh, by došlo k souhlasu a Koreper tento komplikovaný návrh protože my bychom museli také samozřejmě okamžitě reagovat, museli bychom rozhodnout. Ještě ve Štrasburku byli jsme připraveni ke všem těmto organizačním opatřením, ale nestihlo se to a proto tedy to spadlo pod stůl. Komise se musí postarat o zachování zákona a tedy každoroční přizpůsobení jak důchodů, tak také platů podle odpovídající metody musela předložit to musela udělat podle platné legislativy. Přitom nedošlo opět k žádné kvalifikované většině, kromě Belgie a Lucemburska, proto nebyla žádná členská země v žádném z těch dvou případů. A jinak musím říci, že asi 118 hlasů tady bylo celkem proti. To byly velké země, které byly proti a mnoha, mnozí se zdrželi hlasování, takže se nedosáhlo kvalifikované většiny. Já jakožto zpravodajka jsem udělala tiskové sdělení k oběma bodům, jak tedy Koreper není schopen prodloužit eh, fungování metody solidárního odvodu a v tom tiskovém prohlášení, které jsem udělala jakožto zpravodajka, jsem zmínila eh, neschopnost členských zemí a skritizovala jsem to. Eh, je třeba tady konstatovat selhání rady v oblasti každoročního přizpůsobení jak důchodů, tak také v oblasti platu a metody, která je předložena v dané legislativě. Teď tedy společně s kolegou Baldazarem vypracuji tiskové sdělení pro nás, pro Evropský parlament, protože je to jasné selhání rady, která neuznává existující legislativu. Bude se nutno opět obrátit na soudní dvůr a Samozřejmě je třeba rozhodnout se pro to přizpůsobení a já mohu pouze doufat, že v členských zemích eh, tam bude větší schoda, než se ukázalo v Bruselu, takže když se cestuje do Bruselu, tak to jsme v podstatě zjišťovali, že je to velice problematické. To v poslední době vlastně naplnilo naše dny a týdny práce. Já děkuji také stínovým zpravodajům, sekretariátu, zástupcům komise, které tady vidím v sadu se zástupcem e, ředitele. Ti to všichni znají, ty problémy z první ruky a to je tedy současná situace, jak se mi vylíčila. Srdečně děkuji a nyní paní Lichtenberg. Naprvé, nejprve chci říci, že souhlasím úplně s tím, co říkala kolegyně Rod Berend. Ten její popis situace na radě je velmi trefný. Myslím, že už to není možné tolerovat, to, jakým způsobem se rada pokus, pokouší různými metodami podkopávat parlamentní stanoviska. Jde o to, že všichni jako celek tvoříme Evropskou unii a nelze, abychom byli označováni za ty zlé v Bruselu, za ti, co ti dobří jsou vždycky v Paříži, ve Vídni nebo jinde. A ty problémy, které máme v této věci, spočívají v tom, že už nikdo nechce, nikdo se nevyzná v tom, jak fungují eh, evropské instituce, všichni se na to dívají jako na ten Brusel a to potom se e, promítá i do celé komunikace o těchto věcech. A já si myslím, že to je problémové také proto, že to není poprvé, kdy se něco takového děje. To se stalo už i u jiných věcí. Tady podle mě jde skutečně o to, že v některých zemích před volbami chtějí vyvolat jakousi polemiku s ohledně těchto věcí. My jsme ale hlasovali a já už jsem tehdy jménem naší politické skupiny předkládala další návrhy. Například, že by ten solidární odvod měl se stupňovat a mělo by se to týkat také těch vyšších důchodů. Nevím, jestli to právně jde tak udělat, že by tam byla jakási solidární daň. A také jsme se bavili o tom, že bychom konečně jednou provždy vyřešili eh, záležitost s tou eh, náhradou pro ty, kteří žijí v cizině, mm, protože, a že bychom to nahradili nějakou paušální částkou, to je pro ty, kteří už tady žijí dlouho a kde vlastně tady proto nejsou žádné důvody. Já jsem pro větší transparentnost eh, v mzdové politice, aby bylo jasně vidět, co je výdělek, co jsou nějaké odvody, ale o to tady ani tak nejde, už jsme to odhlasovali, máme společné stanovisko a mě na tom nejvíce vadí to, jak se k tomu staví rada, protože to je velmi škodlivé a pro nás to je samozřejmě problém, protože my nemáme mm, tu přímou linku do hlavních měst eh, k té domácí politice, takže nemůžeme ukazovat na to, kdo za to může. Ale myslím, že tady se objevuje problém, který už jsme měli i v minulosti. Další na řadě je paní Tajn. Ano, já mohu podpořit paní Lichtenberg to, co jste právě říkala, to, že by se už nevyplácel ten, ta náhrada pro ty, kteří eh, žijí mimo svou zemi původu. Potom eh, k tomu věku odchodu do důchodu a té souvislosti s eh, nadějí na dožití. Já si vzpomínám, že už jsme v parlamentu jeden takový pokus eh, viděli, tedy pokusu o to, aby byl zaveden jednotný věk odchodu důchodu, to ale nebylo schváleno. Vzpomínám se také na, jednu, na jednoho ministra, který říkal, že bychom měli stanovit ten věk odchodu důchodu na 67 let. Ale v některých zemích to je kolikrát i ten průměrný věk dožití. Já jsem se na to nedávno dívala. Myslím, že to bylo, teď se to trošku pletu, takže nevím, jestli to bylo Slovensko nebo Slovensko, každopádně to byla jedna východní, východoevropská země. A tam to skutečně tak je. A možná bych měla připomenout, že na začátku tohoto roku jsme teprve poprvé v Německu dospěli k tomu, že bývalí, nebo občané z bývalé NDR dospěli na stejný eh, věk dožití jako Němci ze západní části Německa, že to trvalo více než 20 let, než se srovnali ty rozdíly. A je logické, že ti eh, občané, kteří neměli stejné zajištění jako na západě, eh, pomalu vyrovnávali na tu úroveň, která panovala na, západu, na západě Evropy. A kdyby tam lidi odcházeli Eh, tak pozdě důchodu a potom velmi brzy na to by umřeli, tak by to asi nebylo úplně spravedlivé. Ale mám ještě jednu otázku. Někteří hlasovali jinak, ale já vím, že jsem byla pro to, co navrhovala tehdy komise, ta dotyčná kategorie pro sekretářky. Zajímalo by mě, jestli rada se tím nějak zabývala, nebo jestli to téma už úplně spadlo pod stůl. Někdo další ehm, se nehlásí, takže já se dovolím také k tomu něco říci Je potřeba to říci jasně. Co se týče toho 5,5% navýšení, tak tu vinu na to má samotná rada a hlavně ty členské státy, které ehm, neschválili ten návrh komisaře Ševkoviče. při stejné příležitosti se objevilo, eh, nebo se určitě objeví ještě v bulvárním tisku mnoho článků o tom, jak je Evropa na tom eh, špatně a neschopná. A to je také potřeba jasně říci, kdo na tom má vinu. A dále je potřeba to říci také vzhledem k tomu, že se brzy čeká druhý rozsudek Evropského soudního dvora o valorizaci eh, mest to se nebude asi výrazně lišit od toho, jak rozhodl už poprvé a možná, že se o tom bude rozhodovat i po třetí. V podstatě je to eh, vytváření zbytečných eh, překážek, eh, od, odkládání spravedlnosti. Já si myslím, že v některých zemích, nebo u nás by to mohlo být i trestné. Členské státy v těchto otázkách, které už jsou přitom vyřešeny, Eh, Evropským soudním dvorem se nechovají eh, řádně, chovají se jako další zákonodárci. To jsou zákony, které my jsme nevymysleli. To jsou eh, všechno zákony nebo pravidla, která byla přijata ještě v době, kdy my jsme vůbec nemohli se na, podílet na spolurozhodování. Tehdy to jednohlasně všechno schvalovala rada. A teď se některé členské státy pokouší odvrátit nebo mm, změnit pohled veřejnosti na to. A dále mám pocit, že větší část těch problémů, které teď máme, a to pochází, tento můj dojem pochází z různých rozhovorů s různými lidmi ve členských státech a také u nás v Německu, kde se o tom hovoří. A větší část těchto problémů teda, tedy pochází z jakéhosi um, nedospělého eh, komplexu méněcenosti těch národních eh, úředníků, kteří jsou hůře Eh, odměňováni než evropští úředníci, to je, tak, je to velmi banální věc a to potom proniká až na tu politickou úroveň a na radu. A přitom ani nehraje žádnou roli, že v některých administrativách došlo k eh, značnému zvýšení eh, mest a k vyrovnání toho rozdílu. Z nějakých metodických výpočtů vždycky vyjde plus v minulosti tomu tak úplně nebylo. A já si nemyslím, že to je úroveň, eh, kde by se tyto věci měly rozhodovat. I to je politování hodné. Víme, že tady už šest měsíců to je odloženo na vedlejší kolej, my jsme ale schválili eh, náš postoj, takže máme mandát a vůbec se to nehýbá, protože to zablokovala v podstatě rada. Eh, paní Rodber určitě ještě odpoví na otázku paní Taň. V té věci se neděje vůbec nic. Rada to vůbec nebere vážně, nediskutuje o tom, ani nevypadá to, že by eh, vznikl v brzké době nějaké, nějaký mandát, nějaké stanovisko. Soustředí se na MMF a kdo si myslí, že Eh, v rámci toho může diktovat podmínky, které jsou potom ve služebním eh, řádu, tak se velmi plete, protože tak to prostě nefunguje a s tím na tom se rozhodně nebudeme podílet. My chceme věcné, rozumné řešení. Eh, je tady celá řada návrhů týkající se různých vozovkách privilegií, které je možné redukovat, ale není možné, aby vznikl dojem, že v rámci těch eh, dohod o eh, víceletém finančním rámci, kde jsou jenom abstraktní čísla, eh, se podaří změnit platové podmínky pro úředníky evropských institucí. To není pro Evropský parlament přijatelné. A to je moje obecná připomínka. A teď ještě paní zpravodajka bude chtít něco dodat. Děkuji, pane předsedo. To mohu pouze schválit a podpořit. Je to skutečně neuvěřitelné, že tady máme nějakou legislativu, tedy služební řád, kde jsou stanovené určité metody a vztah k dalším legislativním nástrojům, tak jak to bylo schváleno v letech 2003 a 2004, potom to stopla platnost eh, v květnu 2004, ale teď se někteří tváří, jako by s tím neměli vůbec nic společného. Starší členské státy na to jako kdyby zapomněly, nové členské státy se chovají tak, jako by pro ně Evropská AKY eh, vůbec neplatila a že si mohou vybírat, co pro ně platit bude. A když se hovoří o valorizaci, kde máme metodu, která je jasně stanovena, tak se podíváme, eh, že tam se to vypočítává z toho jakéhosi koše několika čínských zemí, z toho se vypočítává průměr. Eh, například v Německu, když se podíváme na konkrétní údaje, tak tady došlo ke zvýšení, zvýšení platové úrovně o 4,3, v Lucembursku 2,5, ve Francii také o 1,8 A z toho tedy vychází jakýsi eh, eh, výsledek. Británie je to 0,9, nebo Británie 0,9, v Itálii 0, ve Španělsku minus 3, to asi není překvapivé. Takže potom dospěje k výsledku 1,7. A to, co jste říkal, pane předsedo, je naprostá pravda. Ve skutečnosti jde jenom o jakýsi komplex eh, závisti. A k tomu, na co se ptala paní eh, tajn, rada nic zvláštního té nové kategorii eh, neřekla. Myslí si, že se jí podaří tam prosadit nějaké úspory, takže to vůbec nebylo komentováno, jako že by to bylo výborné, protože tím jde uspořit prostředky. Já jsem to já jsem se rozhodně neradovala z toho, že někdo navrhuje zavést tam tu vazbu mezi odvěkem odchodu důchodu na e, dobu dožití. Vám jako právníkům nemusím říkat, eh, jak to Eh, vypadá eh, s lidmi, kteří pracují ve veřejné správě, s jakými eh, očekávání mají a k jakému stupni tam dospěli, to všichni známe velmi dobře. A teď ještě k těm experts allowance, od, k tomu, co, co říkala paní Lichtenberger. Samozřejmě, že se můžeme zamyslet nad tím, k čemu to slouží, ale říci, že někdo, kdo deset let pracoval na nějakém pracovním místě, předtím tady nemohl pracovat, protože jinak by ten, tento, tuto náhradu nedostal. Je to někdo, kdo jsem přicestoval a ta pravidla byla velmi přísná, vzhledem k tomu no, posuzovala přesně kdo, kdy, kde bydlel. Takže někdo se někam odstěhuje a potom dostane expert allowance, A k tomu je se možné říci dvě úvahy. Průměrný věk eh, těch, kteří nastupují do práce, je mezi 25 až 35 po 10 letech. Jsou to tedy lidé, kterým je 35 nebo 40. Eh, potom eh, jim jako kdyby klesne mzda o 16 ti, kteří Eh, co, jak se potom naloží s tím, co tady, co tady naučili, jaké know-how mají. Tak někteří se vrátí zpátky domů, někteří vstoupí do soukromého sektoru, pracují jako konsultanti a tak dále. Ti, kteří ale eh, nejsou úplně kvalitní, tak ti tady zůstanou, protože ti nemají jinou možnost. A potom eh, vystává další otázka. Můžeme mluvit o diplomaci, o diplomatické službě, protože diplomaté dostávají tyto přídavky a to ne proto, že jsou pět let někde, tři roky v Africe a potom dále, k tomu ještě dostávají různé mm, bez, eh, eh, bezdaňové nákupy a další různé výhody, což jsou věci, které nám nepřísluší a v souladu s tím je potřeba říci, že členské státy by měly škrtnout všechny tyto příplatky i u svých diplomatů. To by bylo logické. Ale pokud nám říkají, že potřeba to škrtnout pouze u, u evropských institucí, u, určitě to neuděláme tady pro naše stále zastoupení, tak potom to zase, zase vysvětlit pouze tím, e, tou závistí. K tomu určitě nikdy nedojde, v diplomatické službě to tak rozhodně nikdy nebude, a my si přece chceme udržet ty nejlepší pracovníky. Nechceme, aby docházelo k odlivu eh, mozku, eh, abychom tedy přecházeli o ty, kteří jsou eh, tady nejlepší. A proto jsem proti tomu, aby se to škrtalo. A nepodpořím to. Vždycky jsem říkala, že bychom se mohli podívat na ten solidární odvod. A je to pravda, členské státy se tomu smějí Mm, říkají, že by se to mohlo ještě o pár eh, měsíců eh, spíše prodloužit a to by byl čistý populismus. Ano, využívají toho jako nástroje, aby zase vyburcovali nějakou negativní atmosféru a náladu. Ale my musíme být dobré nervy, ty máme. Teď se začne hrát velmi tvrdě, velmi také možná špinavě, to s tím se nedá nic dělat. A když tedy budeme mluvit eh, mezi sebou, tak samozřejmě si dovedeme představit změny tohoto solidárního odvodu. Samozřejmě si můžeme představit to, že se to změní u všech 16 kategorií, ale místo toho je potřeba eh, něco dostat jako eh, kompenzaci. Ale jedna věc musí být jasná, teď to nemyslím proti tobě. Nemůžeme přistoupit na to, že by došlo ke škrtání důchodů. Možná, že komise nám řekne přesná eh, čísla. Já bych to asi měla znát, ale nevím to na spaměť. Většina těch důchodů je ve středním eh, managementu a ti nemají 70 Mělo by to záviset, nebo se to odvíjet od nějaké metody a těch dalších 6 nebo 8% potom škrtnout, to přece nemůžeme připustit. Já právě nechci, aby lidé, ať už pracovali kdekoliv, potom mm, přišli o část své, svého důchodu. To rozhodně nepřipustím. A pokud si myslíte, že eh, máme potenciál úspor u jiných věcí, Například u překladu, tam si to dovedu představit, protože se nemusí přece překládat každý pracovní dokument na každé skupině. A to by si, eh, z toho by se mě poučili ty členské státy, které teď křičí eh, nejhlasitěji. Přece nemusíme mm, všechno překládat do holandštiny a do dánštiny, také vzhledem k tomu, kolik obyvatel mají tyto země. Já vím, že musíme dělat úspory, já jsem ochotná na to přistoupit, ale musí se to provádět objektivně. My můžeme také zkoumat potenciál pro úspory v naší administrativě, také u našich eh, nemovitostí. A jaké, ale musím se podívat na to, jaké důsledky to bude mít. Ale nechci přistoupit na to, že rada Eh, bude hrát eh, nějakou hru, že nám budou nutit úředníky, kteří třeba eh, neovládají ani žádné jazyky, kteří možná můžou pracovat někde v Berlíně a potom si informují své natřízené, jejich průměrné znalosti jsou, nebo jejich znalosti jsou spíše podprůměrné. Jsou to všechno místa, kde panuje závist vůči evropským úředníkům a předkládají argumenty, které vůbec nejsou eh, správné nebo logické. Já bych chtěla, aby se to provádělo správně, abychom se podívali na to, kde můžeme ušetřit v administrativě. Ale jednu věc vám ještě chci říct, kolegové, pokud eh, rada chce žonglovat eh, s čísly, jak to teď dělá velmi ráda britská vláda, tak bychom měli říct, co to bude znamenat. A já nemám problém s tím, že se budou eh, prostředky ze strukturálních fondů schvalovat eh, ne po třech měsících, ale teprve po 12 měsících. Já je nepotřebuji, když je Británie nepotřebuje, tak tím lépe. A eh, Francie, která chce urychlit vyplácení prostředků pro zemědělství, ale ráda bych zdůraznila kauzalitu a byla bych ráda, kdyby komise na to přistoupila. Já vím, že komise Eh, říká, že vystupuje jednotně, včetně předsedy Baroza, ale byl bych rád, kdyby se vždycky zdůraznil ten aspekt kauzality. Co znamená nebo co povede k čemu. Pokud bude mít méně peněz na úředníky, tak budou méně vzdělaní, nebudou tak schopní a tak dále. Pokud to chcete, tak prosím. Ale pokud ne, měli bychom si uvědomit, že eh, některé záležitosti, takové ty upřednostňované, jsou vždycky výborně ošetřeny, ale ty ostatní ne. Takže. Děkuji. Nikdo další se nepřihlásil do diskuze komise. Chcete něco říci, prosím? Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, v tomto kančku chtěl pouze říci, že komise se dělá velké starosti s odkladem eh, této eh, věci, ten, to, ta prodleva vytváří nestabilitu u zaměstnanců, tedy tím pádem v institucích. Naše návrhy na úpravu služebního řádu už jsou na stole více než rok. A zpráva paní Rodberent jež byla schválena nebo přijata před osmi měsíci. A proto si myslíme, že je na čase zahájit trialog. Ten by měl proběhnout co nejrychleji, co nejkratší lhutě, protože to komplikuje fungování institucí. Takže teď si počkáme ještě na toho třetího. Teď můžeme tedy uzavřít tento bod číslo 5 a přejdeme k prezentaci. Jsme trošku už ve spoždění, to ovšem nevadí. Kdo začne z vás dvou dříve s tou prezentací? Paní Kráme nebo pan Deroy?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 Tak jak to vypadá s technikou? Můžeme začít? Zdá se, že můžeme začít. Prosím, paní Kramer, máte slovo. Dank u wel, voorzitter, voor de mogelijkheid om... Eh, Děkuji, pane předsedo, za tuto možnost, že mohu stručně představit naši studii. Ráda bych tedy, jak už jsem řekla, představila naši studii. Studii, kterou jsme vytvořili společně s pěti holandskými experty a ve spolupráci se šesti experty z jiných států EU. Takže, takže mezinárodní tak abychom měli co možná největší mezinárodní podporu pro případná výsledná doporučení. E, předpisy v oblasti mezinárodního práva soukromého jsou velice relevantní a významné, jakmile přijde na e, soukromý smluvní vztah, který je mezinárodní, to znamená, má e, přezraniční povahu, jde o přezraniční tedy smluvní vztah nebo manželství a podobně. Je eh, to částečně regulováno na úrovni členských států a na, eh, částečně na úrovni mezinárodních umluv, jako je Hakská umluva o mezinárodním eh, právu v soukromém. Od Amsterdamské smlouvy, která vstoupila v platnost v roce 1999, i Evropská unie má významné pravomoci v oblasti mezinárodního práva soukromého. Za těchto uplynulých 12 let vznikla celá soustava legislativních aktů pro tuto oblast. E, které samozřejmě nemohou pokrýt úplně veškeré představitelné situace, jsou tam určité mezery a naším úkolem právě bylo zjistit, e, jaké mezery obsahuje současná legislativa a které její části je potřeba doplnit. Kromě toho jsme také e, řešili to, jak kromě tedy jednotlivých právních nástrojů bychom mohli mít nyní systém. Hlavní, omezili jsme se na hlavní témata mezinárodního práva, to znamená uh, jurisdikci, rozhodné právo a provádění rozsudku. Také na některé procesní aspekty, no, naopak na, na, například na eh, předkládání důkazů a podobně bylo uh, z naší studie vynecháno. Pokud je o tedy mezinárodní právo veřejné, když je to velmi odborná technická oblast, je to zároveň věc, která je nesmírně důležitá pro eh, občana i pro evropskou politiku. Je to také velice významný faktor pro dobré fungování jednotného vřečního trhu, pro dobré fungování mezinárodního obchodu. Do značné míry tato věc také podporuje volný pohyb osob i eh, právnických subjektů podniků po Evropské unii. Předpisy mezinárodního práva soukromého také mají obrovský význam pro posilování evropských eh, prostorů v oblasti, v oblasti spravedlnosti. Pokud je o rozhodné právo, to je také důležité mít to ošetřeno jasnými pravidly, tak aby každý soud v Evropské unii postupoval stejně, hmotně právní ustanovení se samozřejmě mohou lišit, ale alespoň musíme mít jistotu, že všechny soudy v EU rozhodnou stejným způsobem o příslušnosti konkrétních, eh, konkrétní vnitrostátní, eh, konkrétní jurisdikce té některého členského státu. Dále potřebujeme eh, záruky, že například právní dokument vypracovaný, vystavený v jedné členské zemi bude uznán v jiné, Jde tedy o uznávání dokumentu, uznávání rozsudku a jejich prosazování i v jiných členských státech na místě jejich vzniku. To vše je velmi důležité opět pro občany i pro podniky. A pouze, pouze budou-li předpisy v oblasti mezinárodního práva eh, soukromého harmonizovány v Evropské unii, eh, může evropské občanství začít mít opravdový smysl. Jde také o nesmírně důležitý nástroj pro soudy, které musí tyto věci provádět, pro notáře, pro právníky. Vezměme si například smlouvu mezi dvěma podniky, podniky z různých členských států. Je pro ně velmi důležité, aby věděli v případě, že vznikne nějaký spor, eh, v jaké členské stát, v členském státě se o něm bude rozhodovat eh, v sou, u soudu které členské země. Nebo například v případě eh, prodeje nebo působení přes internet eh, je opět důležité, aby byla uplatňována v Evropě jednotně pravidla mezinárodního práva veřejného, pardon, soukromého. Dále, pokud jde o porušování předpisů Evropské unie, Tady opět je velmi důležité, aby soudy ve všech členských státech postupovaly jednotně. Kromě toho je třeba zaručit shodná pravidla pro opravné prostředky. Nebo eh, osobní status jednotlivce, eh, otázka jmen ve většině e, zemí například e, dítě nabývá příjmení po otci, v některých členských státech e, si rodiče mohou vyprat, zase v dalších členských státech je naprosto běžné dát dítěti kombinaci jak příjmení otce, tak matky. Pokud chceme zavést opět evropské občanství, chceme, aby plně fungovalo, je třeba, aby pravidla, různorodá pravidla platná v členských státech byla navzájem uznávána. A v případě sňatku, rozvodu, Eh, stanovení výživného na dítě, je třeba uplatňovat jednotná eh, pravidla, zejména s tím, jak nám vzrůstá mobilita v Evropské unii, je třeba, aby občané měli jistotu, že jejich práva budou uznána. A jak vypadá aktuální rámec, jaká pravidla existují? Máme 13 eh, různých nařízení a dvě směrnice, také je v přípravě celá řada nových návrhů legislativních aktů. Máme eh, roztříštěnost ustanovení, znamená v některých eh, specifických sektorech, například pokud je ochranu spotřebitele. V naší studii jsme uzavřeli, že eh, všechna tato pravidla že tedy množství těchto různých předpisů je velké. Přesto však v tomto legislativním rámci existují i některé mezery, a to i významné. Částečně proto, že existují odlišná ustanovení pro Eh, oblast eh, rozvodů, výživné a podobně. Jen u ujených pravidel dochází ke zdvojování. To znamená, pravidla pro stejnou oblast jsou stanovena ve vícero nástrojích právních. Domníváme se, že je také eh, důležité, že pokud je oblast rodinného práva, existují určitá omezení, a například v minulosti, zejména pokud jde o rozhodné právo v případě rozvodu, e, ne vždy existovala jednotná pravidla. Takže to jsou některé důležité mezery. V rámci zjišťování e, mezer jsme se dívali na rozsah působnosti existujících nástrojů a provedli jsme systematickou analýzu na základě základních obecných principů mezinárodního práva soukromého, tak jak jsou obsaženy eh, v různých eh, učebnicích, odborných textech a kodifikaci mezinárodního práva eh, soukromého a smluvního. A shledali jsme, že existují tři mezery. Za prvé mezery toho druhu, které vznikají například v důsledku Bruselu 1, který se v zásadě omezuje na eh, stranu obhajoby. Dále jsou tam některé hmotně právní výjimky pro některé oblasti, eh, které jsou upraveny mezinárodními umluvami. A pak eh, jsou mezery u dalších oblastí, ve kterých prostě nebylo možné se dobrat kompromisu. Dále jsme se v rámci identifikace mezer v aktuálním systému dobrali zjištění, že některé oblasti v současné době evropské právo vůbec nereguluje. Eh, největší takové mezery jsme nalezli v oblasti práva majetkového, zejména pokud je o zboží a bezpečnost, což je důležitý aspekt obchodu. Eh, také jsme nalezli mezery eh, v zákoně o, nebo v legislativním aktu o trestech, o agenturách a o právních, právnických osobách. Dále otázka arbitráže a kolektivních žalob, kolektivních opravných, opravných prostředků. To také nemáme pokryto v evropské legislativě. Existují proto mezinárodní instrumenty, ale možná bychom to měli ošetřit na evropské úrovni. Zejména kolektivní opravné prostředky eh, jsou pojednány v celé řadě Eh, mezinárodních instrumentů z poslední doby. Je to důležitý procesní aspekt a EU by v této, v této věci mohla pokročit. Dále pokud je o rodinné právo, nalezli jsme mezery například eh, u problematiky sňatků a vzájemného uznávání sňatků, dále registrovaná partnerství, zda existuje ekvivalent ve všech členských státech, nikoli. Dále jména, zejména názvy právnických osob, také adopce není nějak ošetřená, stejně tak rodičovství. Dále ochrana eh, zranitelných eh, dospělých osob a eh, postavení a právní způsobilost fyzických osob, což má výrazné dopady poté pro oblast volného pohybu osob v Evropské unii. A my se domníváme, že, co je důležité, že u některých eh, těchto eh, oblastí eh, máme mezinárodní umluvy, které navazují na Hákskou konferenci o mezinárodním právu soukromém a mohli bychom usilovat o spolupráci s Hákskou konferenci, tak jako tomu bylo v minulosti v případě výživného. U celé řady těchto oblastí, například u jmen a u právnických osob. Máme rozhodnutí Evropského soudního dvora, například pokud je o evropské občanství a volný pohyb právnických osob. Ale zatím nebyla věnována žádná pozornost um, aspektu mezinárodního práva soukromá v těchto věcech. EU tady by mohla zde uplatnit uh, určitý vliv, i když tyto věci nikdy nebyly kodifikovány. Uh, důležité náměty k zvážení, pokud chceme vyplnit uh, zjištěné mezery nebo Eh, zavést eh, evropské mezinárodní právo soukromé, je důležité si uvědomit, eh, kdo jsou zainteresované strany, zainteresované subjekty. Jsou to ti, kdo, koho jsme již zmiňovali. Jsou to evropští občané, jak fyzické, tak právnické osoby, ale také právníci a další příslušníci právnické komunity. Ti všichni mají zájem na tom, aby existoval koherentní, správně strukturovaný soubor norem, pro tuto oblast eh, evropská legislativa jistě v této oblasti může sehrát výraznou roli a to by mohlo přinést větší posun eh, než eh, ten tzv. mezinárodní zákonodárce, to znamená Hakská konference o mezinárodním právu v soukromém. Jaké jsou možnosti? Domníváme se, že existují dvě. Buď širší harmonizace, abychom vyplnili zjištěné mezery, anebo se můžeme pokusit o strukturovanou kodifikaci či strukturované legislativní, legislativní techniky. Musíme ovšem mít na paměti, že eh, v oblasti práva rodinného existují určitá omezení a tam jsme nalezli právě nejvíce mezer. Eh, zároveň je zde požadavek eh, jednomyslnosti. Možná zde by bylo možné použít techniku posílené spolupráce a pokud je o rozhodné právo v případě rozvodu, toto by mohlo být opět důležité. Vím, že leco již bylo zrealizováno podle článku 3, ale Eh, experti vědí, že i tím z rizik techniky posilné spolupráce, že vlastně poté vytváříte větší roztřištěnost v EU a možná dvojrychlostní Evropo. Je tedy třeba řešit otázku, zda je takovýto postup vhodný, zda by nám umožnil dosáhnout kýženého cíle v rámci Evropské unie. Možná tedy by mělo jít až o nejzasší eh, prostředek ke kterému se ochylíme. A dále jsme si kladli otázku, co by bylo možné e, ve zmiňovaných oblastech, abychom se dobrali evropské kodifikace pro e, mezinárodní právo veřejné. Například e, bychom mohli zavést Evropský kodex mezinárodního práva soukromého. V praxi shledáváme, že by mohl být užitečný jediný nástroj, který by přivedl snížení, fragment, snížení roztřištěnosti a také by to přineslo eh, systematičtější kodifikaci eh, ve smyslu tradičního občanského práva. Zlepšila by se tím, zlepšil by se tím také přístup k právu, jak pro ty, kdo ji prosazují, vynocují, tak pro občana. Z našich eh, diskusí se zahraničními experty vyplnula ještě jedna věc, a totiž, že i v rámci EU ne vždy máme stejnou koncepci kodifikace. Například eh, v zemích zvykového práva eh, v EU neexistuje stejný přístup eh, a pohled na pojem kodex jako v zemích s kontinentálním právem. Může to mít tedy odlišné konotace, takže od začátku bychom si měli ujasnit, zase bavíme o téže věci, o čem přesně chceme jednat. Eh, dokonce i eh, v akademických eh, kruzích vznikla velmi pozitivní zpětná vazba k myšlence Evropského kodexu. Například v Německu a ve Francii se toto téma projednávalo. V jiných členských státech však nutně nikoli. A to nejen v akademické obci, ale také ve státní správě neexistuje představa, že by šlo o něco potřebného. pokud jde eh, například o eh, problematiku veřejného pořádku, eh, či nutnost provádění věcí ze zahraničí, tak to, jak se není to pocitováno jako akutní naléhavá potřeba. Uvidíme tady, zda se nám podaří dobrat se takového evropského kodexu. U rodinnoprávního si dáme myslím, že také existují odlišná hmotně právní eh, pojetí, ustanovení a to je téma, kde musíme výrazně pokročit, než bychom vůbec mohli pomýšlet na jakoukoliv evropskou kodifikaci. Na závěr tedy eh, zjistili jsme, že v krátkodobém a středinovém výhledu by se EU měla zaměřit na vyplnění přetrvávajících mezer, eh, vys oblasti, které jsme identifikovali. Také musíme Eh, počítat s postupnou harmonizací eh, prostřednictvím jednotlivých individuálních instrumentů. Ovšem v dlouhodobém výhledu, například 15 let, bychom mohli pomýšlet na konsolidaci stávající legislativy do, <coughs> jakmile jsme tedy dosáhli pokroku v jednotlivých dílčích oblastech, a jejich kompilaci v jediném Evropském kodexu veřejného, eh, mezinárodního práva soukromého. Děkuji mnohokrát a těším se na vaše dotazy. Děkuji srdečně. Chcete doplnit, pane kolego Doroj? Ano. Při všem respektu k přednášce mé kolegyně nemám nic, co bych dodal. Takže dotazy, paní Lichtenberger, prosím. Souhlasím s touto analýzou Jedinou otázku, kterou si kladu, jestliže tady v mnoha oblastech postupujeme Hands Corporation, tak vlastně vytváříme stíženou situaci, protože například v evropském prostoru podle země původu jsou tyto záležitosti vyřešeny rozdílně ve smyslu právní jistoty a jasn, jasných práv mám své určité pochybnosti. Chápu, proč jsme k tomuto dospěli, protože vím, že některé věci jsou opravdu velice emocionální v členských státech a v některých členských státech se nedá v nejbližší době očekávat, že by najednou eh, byli přepadeni, abych tak řekla, rozumem, aby náhle řekli OK, nejedná se zde pouze o ideologické otázky, jedná se zde o konkrétní osoby, které mají konkrétní nevýhody, když se jedná o přeshraniční případy. Ale jak už bylo řečeno, mé určité pochybnosti v této oblasti Hans Corporation považuji za problematické a já si myslím, že by v takovémto případě jsme opět se mohli dostat do, před soudní dvůr. Takže paní Tain. Měla bych dotaz, zda tento evropský zákonník pro IPR je jednoznačný pro právní základ, anebo je to eh, stejně sporné jako v tom obchodním právu. Tady mám své pochybnosti. A druhá otázka. Uzavíráme tady opravdu eh, ty mezery, které tady byly vyjmenovány, které jsou nejnaléhavější. Například to právo jména, právo adopce, právo původu. To všechno nejsou taková primární práva práva. Mohli bychom sestavit možná nějaký seznam naléhavosti. A za třetí, zesílená spolupráce. Já si myslím, pokud jde o harmonizaci, tady máme opravdu velké problémy, když se podíváme na rodinné právo, na dědické právo, hmotné právo, tak jsme od toho docela vzdáleni. A teď samozřejmě máme také problém s common law. Já si myslím, že zesílená spolupráce spolupráce probíhá dobře. Je třeba se vždycky podívat, o jaké země se právě jedná a skutečně bychom potřebovali mít seznam, abychom se vždycky podívali. A já vím, že moje frakce nemá ráda tuto Europecard a já si myslím, jak to potom vypadá v průběhu nejkratší možné doby bychom měli mít zapojeny vlastně všechny státy. Já si myslím, že 25 nebo 25 států by se tam mohlo do této zesílené spolupráce zapojit a možná, že někteří si to ještě trošku déle chtějí rozmýšlet. Pan Stojanov, prosím. Reflexie, trudno jest mi sobie... Děkuji, jenom jednu poznámku mám. O možnosti e, ujednolicení. Nedovedu si představit, že by v blízké budoucnosti skutečně začala nějaká diskuze o takovém společném kodexu v mezinárodním právu soukromé. Může to být náš dlouhodobý cíl ale měli bychom postupovat krok po kroku. A zaměřovat se na ty oblasti, kde eh, jde o zájmy občanů a o přeshraniční usnadnění eh, jejich styku. Takže na základě naléhavosti bychom měli potom postupovat. Já vím, že Brusel 1 není úplně uspokojivý, ale to, čeho jsme tam teď eh, v nedávné době dosáhli, je velmi důležitý krok upředu. A ukazuje se, že jsme také schopni vyjednat eh, dohody s ostatními, ale musíme postupovat krok po kroku. A možná, že jednou, až tady bude Evropská federace, tak budeme moci hovořit o harmonizaci zákonů. Děkuji, pane předsedo. Já mám také jednu otázku pro naše experty. Nemyslíte si, že ty oblasti, které jste identifikovali jako nedostatky v současné době byly ponechány zcela záměrně stranou legislativní činnosti v oblasti mezinárodního práva soukromého. A to z poměrně známých důvodů. Jeden z nich například ten, že se v té dané oblasti velmi těžko slaďovaly ty různé národní legislativy. Vemte si například už jenom to, že mé zemi neexistují například registrovaná partnerství a jinde ano, a to jsou kolikrát velmi citlivé otázky, které souvisejí velmi často s eh, rodinným právem a s dědickým právem. To jsou eh, věci, kde se to velmi těžko slaďuje a uvádí na nějaký společný základ. kromě toho, ti národní zákonodárci mohou mít úplně jiný postoj k dané věci a také mohou vnímat to, že něco, co přichází z Bruselu, je jakýsi diktát proti vůli národních zákonodárců. A potom eh, majetkové právo a obchodní právo, to jsou ty smluvní závazky. Vy jste to smísila do jedné eh, oblasti a já si nemyslím, že to úplně jde takhle, takto směšovat. Frau Lichtenberger, bitte. Nur eine kleine Anmerkung. Malou připomínku. Diktát z Bruselu, to je pro mě velice zvláštní slovní spojení. Jsou to přece vlády, které se na tom podílejí a takže o žádný diktát tady přece nejde. Dobře. A nyní paní Kráme, prosím, můžete reagovat. Ano, mnohokrát děkuji za tyto otázky absolutně s vámi souhlasím, co jste tady řekl o zesílené spolupráci. Já si myslím, že tady jsou dvě věci velice důležité. Na jedné straně bychom tady mohli mít 15 států, které v podstatě tento krok učinili a e, je to mnohem jednodušší třeba pro manželské páry nechat se rozvést, ale ve skutečnosti to dospělo také k tomu, že bychom se měli vyhnout eh, takovémuto spojení, protože jinak se dospěje k dalšímu roztříštění, které není žádoucí. Když tady máme 15 nebo 20 členských států, které chtějí něco podniknout, tak je to opravdu úspěch. Když se podíváme na právní základ, tady kdy jsem se pokoušela zdůraznit článek 81 smlouvy, zohlednit, který tady hovoří o příslušnosti a harmonizaci. A tady je úplně jedno, zda máme 20, 30 nařízení, anebo jedno velké nařízení. Je tady příslušnost pro všechny tyto rozdílné otázky, uznávání, prosaditelnost práva, všechna ta důležitá témata, témata, která jsou důležitá v přeshraničních případech. Já tady nevidím tu složitost té otázky. Především pokud jde o soulad v rodinném právu, tak si myslím, že tady máme několik různých nástrojů nebo jeden velký nástroj, když bychom mohli použít opt-out, ale v zásadě to není zas až tak bezpodmínečně důležité. V naší zprávě jsme zmínili priority, nemohu to všechno vylíčit do detailu, ale dost dospěli jsme k závěru, že v záležitostech rodinného práva to je obtížné, protože jsou tady také různá národní práva, ale možná nejlépe začít majetkovým právem, tam, kde máme ještě určité mezery eh, a samozřejmě s právem bezpečnosti. To jsou témata, která v dobách eh, finanční krize zaslouží pozornost. Také práva osobností, to je na základě základě jurisprudence velice důležité pro volný pohyb osob, usazování se pohyb kapitálu a podobně. Tam už bylo upraveno mnohé, i když zatím ne ještě explicitně prostřednictvím IPR, ale mnohé už bylo ujednoceno. A potom ještě témata rodinné právo, tam jsou pravidla opravdu velice rozdílná, ale jednoduše tomu tak je, že v EU nemáme třeba v některých zemích registrované partnerství a tam, kde je to možné, kde takováto partnerství existují, tak je to samozřejmě rozdílné oproti jiným členským státům, kde se zohledňují všechna práva a povinnosti, také třeba výchova dětí, ale samozřejmě nejde o to, abychom to nějakému členskému státu vnucovali. Eh, je třeba uznávat, když takovýto lidé se přestěhují do nějakého jiného členského státu, tak je samozřejmě nutné zachovat určitou svobodu, ale je třeba mít možnost uznávat to, co platí v jiných členských státech. Pro jednotlivé členské země je to velice důležité, aby to nebyly žádné sekundární priority. Potom tedy dlouhodobě a střednědobě je to možné krok za krokem. Je to velký projekt toho evropského zákoníku v oblasti soukromého práva Eh, to je něco, oč se momentálně zatím ještě tolik nesnažíme. Pak tady máme ještě eh, určité rozsahy, dosahy těch práv. Já samozřejmě vím, že před deseti lety byla ta situace jiná a za pár let bude zase jiná, což tedy nevede k tomu, abychom se pokoušeli o nějaké přiblížení. Mnohé věci samozřejmě eh, ty zůstávají mimo naši pozornost, jako je třeba právo osobnosti. Tam by mělo být určité přiblížení možné. Nejde o to eh, vlastně porušovat národní právo, ale jde o přeshraniční případy. Tam, kde vlastně máme co dočinění s různými právními systémy a tam může IPR hrát roli jakéhosi můstku. Jsou k tomu nějaké dotazy? ne, pak vám velice děkuji za tuto hodnotnou studii a za diskuzi, která byla velice živá a přecházíme k bodu 22, to je zpráva paní Lichtenberger, takže prosím, máte slovo. Uvedla jsem některé body v této oblasti a sice za prvé chci říci, Jedná se o záležitosti soudního dvora. Tam to není žádné přehnané požadování, které by bylo oprávněné, protože tady máme více než 90 dosaženého počtu. To musí být samozřejmě jasné, že to takto bude probíráno i v jiných oblastech. Je také jasné, že se tady jedná o správní rozpočet a že tady nejsou žádné externí výdaje. Také uvidíme, že je tady nutnost zlepšit efektivitu, pokud jde o dobu trvání řízení, to je opakované téma. Je tady také určité navýšení eh, u těch předběžných rozhodnutí Bohužel u těch právních prostředků je to takto signifikantní. Není, je tady tedy určitý prostor ještě na zlepšení. Já jsem se také zmiňovala o rozhodnutích a rozsudcích a dostala jsem se ještě k i Korea, protože si myslím, že je to podstatné usnadnění, když se to bude dobře implementovat, tak eh, nemusíme neustále skenovat dokumenty a posílat je sem a tam, protože si myslím, že technologie by nám měla usnadnit eh, tuto práci. A nakonec ještě chci zmínit že iniciativa, která se týká reformy, je eh, samozřejmě podporována z naší strany. Je to iniciativa, která vyšla od soudního dvora a rok 2013 Teď jsem se trošku zamotala v tom čase, ale bude nutné eh, provést strukturální opatření v tom příštím roce. A my samozřejmě připomínáme také nutnost jmenovat dodatečné soudce, to bylo už dlouhodobé téma, nejenom ta modalita, ale také to rozdělení mezi členskými státy a já doufám, že tam bude určité řešení nalezeno. Děkuji, paní Lichtenberger. Hlásí se někdo o slovo? Není tomu tak, tady. Já, já tylko jedno zdaně, zgadzam się. Já mám, pane předsedo, jenom e, jednu větu, kterou chci říct. Naprosto souhlasím s tím, co právě řekla Eva. Reforma fungování soudního dvora je naprosto zásadní e, věc. Dnešní finanční situace to trochu stěžuje, ale myslím, že to nemůžeme podcenit, protože správné fungování Evropského soudního dvora je nesmírně důležité pro fungování celé Evropské unie a proto vás v této věci naprosto podporuji. Děkuji. Lhuta, nebo chcete ještě k tomu, paní Rechtenberg, Lhuta pro pozměňovací návrhy je 20.12. A teď budeme mít Eh, uzavřené neveřejnou schůzi. Poprosil bych ty, kteří tady eh, nemají být, tak aby opustili místnost. Eh, uděláme si dvouminutovou přestávku, aby mohla být vypnutá technika.